Podle pořadu jednání to má prohlášení Rady a komise, přípravu Světového humanitárního samitu a já hned předám slovo paní Henis Pleschart za radu. Prosím. Děkuji vám, paní eh, předsedající. Dovolte mi eh, na úvod říci, že podle mého je summit příležitostí pro celé společenství, aby se sešlo ve čtvrtek eh, se očekávají závěry ohledně humanitárního samitu na Radě a předsednictví eh, připravuje silnou společnou pozici EU a členských států. Samozřejmě v úzké spolupráci s komisí a s Evropskou službou pro vnější činnost. Rada bych jasně prohlásila, že Rada si přeje, aby humanitární eh, summit byl úspěšný. Nizozemsko eh, má eh, vyslance na, to, na přípravu tohoto samitu, abychom mohli jednat se všemi klíčovými hráči, ať to jsou eh, členské státy humanitární organizace, eh, OSN, různí další aktéři. Velice důležité je to, jak budou posouvat členské státy. My bychom rádi, aby se všichni společně, celá, celé společenství znovu zavázalo, Eh, pracovat na cílích humanitárních. Také světoví lídři musí posílit úsilí na řešení konfliktu mírovým způsobem, na předcházení konfliktům. A také si přeje všichni aktéři, včetně těch, kteří mají vliv na tyto věci, aby všichni respektovali mezinárodní humanitární právo. A chci zdůraznit to, co už jsem řekla před dvěma týdny v Bruselu posilová eh, násilí a útoky na školy nebo nemocnice nejsou přijatelné. Nelze je tolerovat, je zapotřebí mm, neustále mít před očima humanitární práva a je zapotřebí eh, nahlas eh, hovořit o takovémto porušování práva, k němuž dochází například v Syrii. Musíme tedy přejít od eh, situace v hlavních městech i eh, k situaci pro eh, obyvatele všude. Ženy a dívky nemohou být chápány jen jako oběti, ale jako klíčoví partneři s nimi se má počítat v celém cyklu humanitárního působení. Předsednictví je také přesvědčeno, že humanitární je asistence a úspěch může být, to může být dosaženo díky eh, financování humanitárních akcí inovativním způsobem, díky inovativním novým partnerstvím. A Nizozemsko chce eh, financovat blízkou spolupráci v humanitární inovaci která má oficiálně začít právě v Istanbulu. Také bych ráda podotkla ohledně financování humanitární činnosti. EU je mezi největšími 15 humanitárními dárci společně s Turky, s Tureckem. Se daří e, pomáhat e, a patříme tedy k 15 největším humanitárním eh, dárcům. V únoru eh, v Amsterdamu jsme o tomto hovořili a eh, žádáme o transparentnost pomoci ze strany bank. A na zasedání, zasedání šerpů se o tom také hovořilo a následně e, doufáme, že e, bude úspěšná i zasedání ve e, Spojených státech a doufáme, že jsou možná nejvíce humanitárních organizací a státu se přidá k embargu. Očekáváme od vás vaše názory a rady. Účast Evropského parlamentu je jasným důkazem eh, úsilí Evropské unie v této oblasti a eh, ráda se vyslechnu vaše názory a vaše návrhy před istambulským summitem. Děkuji mnohokrát, slovo předám eh, panu Stanislavovi. Vážení kolegové, vážení přátelé, vážená paní ministrině, pouhých 12 dnů nás dělí od začátku světového humanitárního samitu. Samitu, který je naprosto jedinečný, je to příležitost jednou za generaci výrazně změnit historii. Zapsat se do historie tím, že vydáme jasný signál, E, v tom smyslu, že lidské utrpení si žádá neodkladné kroky. E, tento summit nemůže být načasován lépe, když si uvědomíme, s jakými problémy se setkáváme. V loňském roce humanitární organizace pomohly více než 100 milionům lidí. E, právě vysídlení je na nejvyšší úrovni od druhé světové války. Eh, miliony lidí opouští své domovy, utíkají přes eh, konflikty nebo eh, přírodními katastrofami a lidé bývají vysídleni po delší dobu než kdykoliv dříve. A způsob, jakým jsme zatím reagovali na rostoucí potřeby, není trvale udržitelný lidé, kteří jsou dočeni krizí, si zaslouží důstojnost, nejenom pomoc a nemůžeme pokračovat v jednání jako vždycky. Ehm, humanitární pracovníci pokračují ve své práci v těžkých podmínkách, ale je potřeba, aby se do toho zapojili také další aktéři aby humanitární systém byl účinnější, efektivnější, ale zároveň, aby dokázal předcházet konfliktům, snížit eh, riziko katastrof a posiloval komunity. Není tajemstvím, že jsme očekávali víc eh, od politického výsledku samitu. Nicméně i tak doufám, že se nám podaří sdělit eh, jasnou vizi pro budoucnost v Istanbulu. Eh, agenda pro lidstvo eh, generálního tajemníka OSN představuje dobrý začátek pro první kroky. Evropská unie eh, se zavázala sehrát svoji úlohu v souladu s dohodou v usnesení o světovém humanitárním summitu, který Evropský parlament přijal v prosinci. Zároveň si také uvědomuji, jak vy přispíváte k formulaci našich priorit. A právě proto jsem zvláště potěšen, že eh, europoslanci se samitu také zúčastní. Právě vaše účast je velmi důležitá. My jsme tomto smyslu jednali s OSN na nejvyšší úrovni, aby eh, byli poslanci Evropského parlamentu také zastoupeni. Jakožto Evropská unie se vydáváme na summit s jasnými cíly. Děkuji za to také nizozemskému předsednictví, předchozím předsednictvím eh, a eh, v tomto smyslu jsem velmi rád za spolupráci. První cíl je, vzhledem k tomu, že si uvědomujeme nedostatečný respekt vůči vůči mezinárodnímu eh, humanitárnímu právu. Eh, to je neudržitelné, kdy jsou útoky vedeny proti civilistům, školám a podobně. Ehm, a velmi často jsou humanitární pracovníci oběťmi takových útoků. Tuto situaci eh, musíme zastavit. Je potřeba dodržovat základní normy a hodnoty lidstva. Tyto hodnoty musí být jasně podpořeny. Také e, apelujeme na respekt mezinárodního humanitárního práva a chceme, aby e, v tomto smyslu e, summit takový přístup podpořil. Zvláště vítám usnesení Evropského parlamentu z poslední doby věnované útokům na nemocnice, které považujeme za porušení mezinárodního humanitárního práva. Zároveň si také přejeme efektivnější a účinnější humanitární pomoc, spolupráci spíše než soutěž mezi jednotlivými prvky systému, větší flexibilitu, větší předvydatelnost finančních prostředků. S tím, že zapojíme samozřejmě také soukromý sektor. A v zájmu splnění tohoto cíle se podílíme na diskusích, které sledují zprávu eh, o humanitárním financování od panelu na vysoké úrovni. A nakonec potřebujeme eh, posílit humanitární práci a zapojit se strategicky do spolupráce s partnery. Zvláště situace dlouhodobého vysídlení si žádá nový přístup, abychom zajistili, že lidé, kterých se to týká, Eh, začali být samostatní, mohli se spolehnout sami na sebe. To je samozřejmě konečným cílem Eh, také našeho závazku eh, v souvislosti s účastí na samitu, eh, naše vystoupení v souvislosti s vysídlením, což je na základě dokumentu, který jsme přijali 26. dubna. Těmto klíčovým otázkám se budeme věnovat a naším cílem je také předložit jasný závazek. Očekáváme, že další aktéři učiní to tež. Pro úspěch summitu. Politický závazek na nejvyšší úrovni bude naprosto zásadní. A právě toto by mělo vytvořit cestu pro účinné další sledování. Summit totiž nebude jenom kulminací měsíců konzultací a příprav, ale bude také začátkem transformace mezinárodního humanitárního systému. A to e, také s cestou uplatnění našich závazků. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. E, a e, začneme podle politických skupin. Paní Záborská, ale začneme také panem Guerrero Salome, tři minuty. Děkuji vám, paní předsedající. Chtěl jsem poukázat především na to, že tento summit přichází ve chvíli, která je velice obtížná pro e, uspořádání aktéři, jako Evropský parlament mají potíže v tom, aby byli adekvátním způsobem reprezentováni v Istanbulu. Ale jak právě řekl pan e, komisař, tento okamžik je současně eh, velice časově příhodný, protože právě teď dochází k celé řadě humanitárních krizí v Iráku, Sýrii, ve Středoafrické republice, na Ukrajině, v Jemenu, v Libanonu a v jiných částech a regionech světa. Máme obrovský počet vysídlenců, zhruba 120 milionů lidí bylo přesídleno a procházejí z mnoha zemí a mnoho z nich jsou děti. Takže se tu skutečně eh, rozevírají eh, nůžky Eh, vidíme, že je zapotřebí poskytovat pomoc, která není eh, poskytována a potom dochází k porušování humanitárních principů, k útokům na eh, zdravotnická zařízení a zdravotníky. Je tedy na apelovat, zásadním způsobem apelovat na to, aby se řešily humanitární krize ve světě na globální úrovni eh, je zapotřebí dosáhnout koncensu eh, komise a zástupkyně rady vyjádřili stanovisko, které reflektuje tento konsensus o činnosti, potřebné činnosti. Potřebujeme však rozhodnutí, zazněly návrhy ohledně priorit Evropský parlament eh, podpořil komisi zprávou žádající globální koncensus o humanitárním působení a žádali jsme také, aby se lépe chránili eh, eh, lidé také na základě rozvojových politik. A také jsme žádali významnější úlohu pro místní aktéry, aby se hovořilo s vysídlenci, aby došlo k zásadnímu financování, a to jsme nezapomněli na ženy, a mm, v této humanitární krizi. A je zapotřebí, aby následovaly seriózní činy ze strany členských států směrem tedy k tomu globálnímu koncensu a k těm e, novým iniciativám s využitím eh, rozvojové politiky směrem k úsilí, které poukáže na porušování lidských práv a odsoudí je. Istanbul tedy musí být prvním krokem, aby důstojnost eh, mohla být opětovně eh, na světě dodržována. Děkuji za ECR, Demis Maker. Rampen voedselonzekerheid zijn en blijven. Děkuji. Ekologické katastrofy a další e, situace znamenají utrpení pro mnoho lidí v Ekvadoru, Jemenu, ale i v Turecku e, dochází k nešťastí e, jihovýchod Turecka krvácí a e, chování tam je e, Turku je skutečně e, nedostatečné. Je zapotřebí mnoho věcí zlepšit. Potřebujeme více zdrojů, ale také větší efektivitu ve využívání zdrojů. Koordinace je zásadní. Místní nevládní organizace a veřejný sektor také mohou být přidanou hodnotou. Humanitární pomoc a rozvojová pomoc musí e, působit ruku v ruce. Také potřebujeme praktická opatření, abychom reagovali na e, krizové, naléhavé situace. A také musíme hovořit o kondicionalitě, protože také musíme začlenit do našich úvah ty, které jsou zaměřené na bezpečnost. Přestavme, přes, přestaňme jen hovořit je zapotřebí přejít k činům. Nemůžeme se k tomuto eh, bodu vrátit po několika letech eh, a přitom, aby situace zůstala taková, jaká je to, aby eh, Turecko a, a Istanbul byly neúspěchem. Jako další pan Gerenc. Děkuji vám, paní předsedající. Ten, kdo eh, se dívá na jednotlivé eh, samity, vidí, že eh, jsou zahybny nové a nové a že mezinárodní společenství je spokojené s tím, že se podařilo zmírnit utrpení díky humanitárním činnostem. Nicméně tu vidíme, že dramatické aspekty zde jsou a trvají a uh, uvidíme, co se bude 23. 24. Eh, června v Istanbulu. Podívejme se například na situaci zdravotních zařízení uh, a je, útoky na ně. Uh, neštěstí tohoto typu bývají přijímána jako fatální záležitost. Členské státy Evropská unie obnovují své závazky bezpečnost a zdravotnického personálu a zařízení a útoky na ně, je to důsledkem spíše lidské hlouposti nebo je to zlá vůle um, vojenských vůdců? Je zapotřebí, aby takovéto praxe skončily. Co se týče množení eh, těch krizových eh, oblastí ehm, a eh, útoků na zdravotnická zařízení, Nemůžeme situaci nechat, jaká je, potřebujeme diplomacii, ne jen tak nějakou letnou. V Istanbulu by bylo zapotřebí, abychom toto měli na paměti. Závazky Evropské unie jsou velkomyslné, ano, a také pravidelně se obnovují, a to z prostého důvodu, protože nebyly dodrženy. Eh, pro členské státy Evropské unie se ale jedná o otázku důvěryhodnosti a to bychom měli mít na paměti, také naši reprezentanti na summitu by to měli mít na paměti. Eh, a nestačí jen říci, že téměř všichni eh, pomáhají méně než my. My eh, žádáme o mm, závazné úsilí eh, předsednictví a našich zástupců. Za GUE pan Urbán Kres po dvě minuty. Eh, por desgracia las crisis... Dámy a pánové, Bohužel humanitární krize jsou čím dál častější. Jejich příčinami nejsou jen klimatické změny a přírodní pohromy, ale také velice často ozbrojené konflikty vedené za ekonomickými zájmy a také politická rozhodnutí, jako uzavření hranic pro tisíce uprchlíků, které vytvořily vytvořili humanitární krizi na našem vlastním území. Proto jsme velice skeptičtí ohledně reálných možností tohoto samitu čehokoliv dosáhnout. K čemu jsou dobré vágní závazky humanitární pomoci, eh, jestliže politika prohlubuje humanitární krizi? Ledaže by skutečným cílem tohoto samitu bylo jen zastírat to, co Evropská unie ve skutečnosti dělá společně s naším novým přítelem Tureckem. Nestačí jen jednou rukou dávat cukrátka, druhou rukou smrtelné rány mezinárodní legitimitě a lidským právům. E, jestli chceme řešení, musíme otevřít bezpečné cesty pro uprchlíky a vytvořit humanitární koridory a poskytnout jim pomoc, protože jinak budou vaše ruce i nadále potřístěny krví. Děkuji vám, paní Autala. Minuta 30. Vážená paní předsedkyně. Světový humanitární summit poprvé by mohl být příležitostí potvrdit ústřední postavení mezinárodního humanitárního práva a posílit dodržování eh, tohoto práva. Ale podívejme se na současnou situaci. Zaznívají také obavy eh, z úrovně ambicí daného samitu a doufám, že Evropa učiní maximum, aby se ambice samitu nijak nesnížily. Je důležité mít všechny zainteresované subjekty u jednoho stolu, ale zároveň by se měli zavázat ke zlepšení situaci. Lékaři bez, bez hranic například eh, nás se zklamáním informovali, že se ze samitu stahují, protože nepos, nechce posílit závazky státu implementovat eh, předpisy ohledně uprchlíku. Eh, a 75 z jejich nemocnic bylo eh, cílem útoku v minulých letech. Rostoucí počty útoků na školy a nemocnice je strašlivým pří kladem rostoucí lhostejnosti vůči eh, mezinárodnímu humanitárnímu právu. Vůbec cílené eh, zaměření útoků na civilisty je také toho důkazem. Proto je důležité zlepšit humanitární pomoc, ale také pomoc v nouzových situacích. A tomu všemu se musí humanitární summit věnovat, včetně zlepšení postavení žen a dalších zranitelných skupin. Děkuji. Děkuji vám za FDD pan Lundgren. Eh, Děkuji vám za slovo, paní předsedající. Eh, poprvé v historii se eh, nyní má konat světový humanitární summit a účel je dobrý, ale problémem je Turecko. Je jasné, že existují určité vazby mezi Evropskou unii a Tureckem. Tureckem, které nedodržuje demokratické zásady. Turecko nedodržuje lidská práva Eh, Turecko ctí svobodu projevu a eh, které neleží v Evropě, ale spíše v Asii. Je to Turecko, které nutí Angelu Merklovou, aby postavila komika před soud. Je to Turecko, které před několika týdny uvěznilo holandského novináře a který eh, se nemohl vrátit domů z dovolené. A to proto, že psal kriticky eh, před několika lety na Twitteru o Erdoganovi. Je naprosto špatně, aby se Evropská unie jakékoliv, eh, jakkoliv angažovala v Turecku, protože Turecko představuje všechno, co Evropská unie nechce. NF na minutu a půl. Pan Bonanno. Děkuji vám, paní předsedající. Já jsem se chtěla zeptat pana komisaře, a děkuji mu za to, že je přítomen, kolik stojí ten summit zaměřený na pomoc chudým zemím, protože tady pokaždé, když se o tom hovoří, tak nikdo nevysvětluje, že 80% výtěžku Jde na reprezentaci, na zaplacení úředníků, na zařízení věcí. Ale na samotnou pomoc e, zůstává jen málo z toho, co se vybere. Už jsem se vás ptal, pane komisaři, kolik pak stojí tento summit, na který přijedou všichni možní lidé a přijedou do Turecka, jako by Turecko, a my všichni víme, jak je demokratické Turecko s Erdoganem. Bylo by možná lepší, aby se z toho stáhlo Turecko, protože podle mě je to prostě diktátor. Je to takový uh, Hitler roku 2000. Uh, jako by Turecko si vzalo nějaké narkomany a aby zlepšili jejich situaci, tak eh, bychom vzali Pabla Escobara, eh, který byl velkým eh, narkobaronem, aby na ně dohlížel. Takže pokud opravdu je země, kde samice konat neměl, tak je to přesně Turecko. A co děláte? Hovoříte v uvozovkách o, hovoříte tedy o, narkomanech a e, chcete jim pomáhat s Pablem Escobarem. To je tedy vážně výborné. Proč ty peníze nedáte lidem? Všechny je spotřebujete sami. Děkuji. Slovo má pan Štýr. Dvě minuty. Děkuji, paní předsedající, paní ministrině, pane komisaři Už to zaznělo, že existují různé názory na to, jaká má být úroveň ambicí tohoto summitu. Pakliže ale se na něčem shodneme, pokud jde o nadcházející summit, pak je to to, že světový systém humanitární pomoci je přetížený. Chronicky se nedostává financí k tomu, aby byly naplněny všechny humanitární potřeby. Pan Guerrero hovořil o tom, kolik milionů lidí na světě potřebují nějakou humanitární pomoc. Víme, že máme ve světě dnes více uprchlíků než po druhé světové válce. Bohužel také ale dochází k dlouhodobému eh, nárůstu eh, humanitárních krizí co do rozsahu a eh, co do vysídlení, které by mělo být delší než 25 let a 20 let uvnitřně vysídlených osob. Proto si myslím, že je eh, potřeba podpořit vzdělání v době krize, což komise nyní dělá. Během těchto vleklých krizí humanitární systémy sami o sobě nedokážou odpovědět na všechny požadavky. Za prvé, vysídlení není pouze humanitární problém, ale také rozvojový, politický. Myslím si, že mám dvě minuty, pokud se nepletu. Je to výzva i pro lidská práva. Pak tu máme samozřejmě ten fenomén nepravidelné migrace, kde musíme zohlednit bezpečnostní dimenzi. Já tleskám sdělení komise z Dubna, které se snaží ukončit závislost na humanitární pomoci v takovýchto situacích, kde jde o vysídlení. Musíme se snažit eh, zajistit těmto lidem důstojný život. Děkuji, já jsem se spletla, eh, když jsem zaklepala. Paní Kosta, děkuji. Dík. Eh, my doufáme, že tento eh, summit v Istanbulu ukáže, že prosazuje solidaritu tváří v tvář krizi a vysídlenců, těch nejslabších dětí, a právě proto my jako SAD jsme zahájili iniciativu Vzdělávej, zaměřenou na eh, vzdělávání mládeže. To je jen 2% humanitární eh, pomoci, která se na ně zaměřuje. My eh, děkujeme, že 50 milionů eur bude na to věnováno, o 50 milionů eur bude na to věnováno více a my zahájíme naše kampaň v Itálii e, velice záhy. Vzdělávání není až druhodnou záležitostí, ale prvotní e, otázkou na e, předcházení násilí je to investice do odolnosti mladých lidí, do vytváření životů a rodin. A také je zapotřebí, aby evropské univerzity pomáhaly Například eh, vlády Itálie a Německa by na svých univerzitách měly přijímat, jak doufáme, studenty. Hmm. Děkuji, paní předsedkyně. Za 13 dnů začne Světový humanitární summit OSN v Istanbulu a Evropská unie by tam měla hrát vůdčí roli. Já bych si přál, abychom v Turecku otevřeně hovořili eh, o tom, jak, co to znamená lidské zacházení s občany a s lidskými právy. Co rozhodně neakceptujeme je, aby někdo eh, jako Erdogan zůstal bez odezvy a bez komentáře ve světle takového summitu. Eh, pokud je o ústupky lidským právům, které zmiňuje zpráva o pokroku od, Urecka, od, od Evropské unie, hovoří o omezené svobodě tisku, náboženství a názoru. E, e, hovoříme o nelidských genocidách a e, o tom, kdo za ně má nést odpovědnost. S ohledem na tento summit musí Evropská unie i svět připomínat, že ani ty nejlepší cíly nevedou k ničemu, pokud chybí konkrétní nástroje. A právě tímto je potřeba tento summit poměřovat. Je zapotřebí ctít lidskou důstojnost, zabraňovat konfliktům, bojovat proti hladu a dát všem šanci investovat do lidskosti. To všechno se dá pouze konkrétně. Já bych chtěl, aby to byl eh, summit lidskosti v praxi. Jedna minuta, paní Bercera. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám, pane komisaři. Eh, útoky na humanitární organizace a struktury vzrostly ve své frekvenci. V roce 2015 lékaři bez hranic hrát eh, hlásili eh, těchto útoků 70 a eh, víme, že řada lidí v nich zahynula a celé jistě to nebyla náhoda. Uvědomme si, jak říká eh, také eh, stupce ministerstva zahraničí, že právě toto jsou válečné zločiny a právě proto humanitární summit musí uh, nabídnout společnou jasnou odpověď proti této beztrestnosti. Je potřeba implementovat humanitární právo a ochráňovat humanitární pracovníky. To je podstatné pro bezpečnost světa i pro bezpečnost těch, kterým chceme pomáhat. Je naší úlohou také posílit ehm, mezinárodní instituce, eh, abychom ukončili tuto nepřijatelnou situaci. Děkuji, pane Franzolika. Vy byste jste požádal také o modrou kartu, ale jste také řečníkem. Trváte na té modré kartě? Eh, nevím, jak to je z hlediska pravidel. Pan Korao, jedna minuta. Grazie. Děkuji, paní předsedající. Při hlasování o zprávě Ohledně humanitárního samitu jsme uznali, stejně jako dnes, že je dobrým stanoviskem k tomu, aby eh, Evropa ukázala, že je protagonistou. Pro hnutí pět hvězd přání pro summit jsou ta, aby se skončilo s nekonzistentností a aby se jednalo intelektuálně poctivě a aby se Eh, předcházelo akcím, které způsobují humanitární krize. 80 krizí je způsobeno konflikty, které působí stejní aktéři, kteří pak tento problém řeší. Budou se účastnit státy jako Saudská Arábie, která je vybavena evropskými zbraněmi a je prvotní příčinou humanitární eh, situace v Jemenu. Vzpomeňme na útoky na nemocnice, a další, eh, kteří byli zasaženi takzvaným trojitým eh, útokem. A eh, my bychom měli přijmout skutečný závazek jako Evropská unie vůči státům, jako je Saudská Arábie na tomto samitu. To bylo velice rychle, pane Kurau. Pan Penta. Děkuji, paní předsedající. Dane Banku Světového... Děkuji, paní předsedající. Podle údajů Světové banky 250 milionů lidí je postiženo humanitární krizí, nedostatkem ekonomické a sociální stability eh, a válkami a přírodními katastrofami. Summit v Istanbulu pouze zdůrazňuje důležitost tohoto problému a potřebu najít efektivní řešení. Je to důležitá iniciativa eh, OSN, eh, která má vést k sérii humanitárních konzultací v daných regionech. Musíme si uvědomit, že Ehm, mezinárodní pomoc by měla být eh, jen, jen nástroj, který se používá v případě, kdy místní systémy jsou přetížené. Proto je zapotřebí podporovat eh, místní potenciál. Současné krize eh, jsou dlouhodobé povahy a proto je klíčové nějak překlenout propast mezi současnou okamžitou pomocí a dlouhodobou rozvojovou pomocí. Doufám, že tento summit se bude také zabývat otázkou žen, dětí a osob s postižením. Máte modrou kartu, pane Rubik? E, přijímáte? Prosím, pan Rubič. No, já bych chtěl kolegovi Ventovi poděkovat, protože pro nás všechny je ústřední otázka to, jak být efektivnější. A já bych se chtěl zeptat, co můžeme učinit v oblasti samostatnosti a zejména v oblasti rodinných podniků v rozvojových zemích. Jak tam můžeme, jak vlastně můžeme pomáhat ke své pomoci? Jak, jak k tomu může přispět rozvojová politika k budoucnosti, aby eh, pro rodiny bylo lehčí produkovat to to, co je přímo na místě potřeba. Ano, já děkuji za tuto otázku, pane Rybigu, protože eh, my jsme spolupracovali eh, na zprávě o malých a středních podnicích, eh, které jsou tak důležité pro pro výstavbu v rozvojových zemích, které mohou opravdu pomoci a na kterých lze vystavět společnost přímo na místě. Pokud, můžem, pokud, využíváme, pokud budeme využívat dobře nástroje rozvojové pomoci, pak to samozřejmě eh, podpoří eh, a pokud to podpoří členské státy 0,7 HDP, tak můžeme pomáhat ještě lépe. Eh, doufám, že eh, pokud budeme pracovat tímto směrem ve výboru DV, dosáhneme ještě větších úspěchů. Paní Valenciano, na minutu. Eh, Děkuji vám. Komisař říká, že budeme i nadále přispívat. Eh, my však potřebujeme přispět mnohem více, potřebujeme politický závazek, potřebujeme zdroje a chybí nám 40 toho, co potřebujeme. Potřebujeme také inteligenci a odhodlání, rozhodnost protože Istanbul se osvědčí tehdy, pokud se ukáže jako zásadní krok ku předu, pokud dojde tedy také ke změně způsobu poskytování humanitární pomoci, protože vidíme skutečně velmi přezíravý postoj k humanitárnímu právu. To je nezbytné změnit, pokud má Istanbul uspět. Zároveň Uvědomme si, že se to týká také důvěryhodnosti Evropské unie na světové scéně. Proto chci zdůraznit, eh, pane komisaři, že to je zásadní. Samozřejmě to není ve vašem podpisu práce, ale uvědomme si, že Evropský parlament byl úplně izolován. Dostali jsme pro celou sněmovnu jenom jednu jedinou a kreditaci pro účast v rozpravě a tady žádám, aby naše zastoupení bylo náležité. Paní Tomašič, jedna minuta. Děkujeme svět se od druhého světského... Děkuji. Svět se nesetkal s tolika vysídlenými od druhé světové války. Proto je na místě, že se koná Světový humanitární summit právě teď. A současně nemáme žádné lepší místo než Istanbul, kde by se toto mělo pořádat. Vzhledem k tomu, že Turecko je hlavním centrem cest migrantů a mělo by být také hlavním aktérem ve vyřešení migrační krize. Samozřejmě Evropa musí poskytnout prostředky pro vyřešení této krize a zároveň přijímat uprchlíky, protože je to přispěje k vyřešení řešení situace, ale nemohu si pomoct, ale cítím, že někteří cítí a využívají humanitární situaci a uprchlickou situaci pro vydírání ostatních. Mm, a mm, pokud jde o zrušení vízového režimu pro Turecko, tak je podstatné, aby splnili také e, náležitá kritéria, jinak by to bylo neodpovědné rozhodnutí pro naše občany. Děkuji. Jedna minuta, pan Paet. Děkuji, paní předsedající. No, já jsem před několika týdny navštívil Libanon, kde jsem se setkal se syrskými uprchlíky. E, nikdo z nich e, neříkal, že by si přál dostat se do Evropy. Chtěli se vrátit do své vlasti, Sýrie proto, aby mohli čekat eh, v sousední zemi na dobu, kdy bude bezpečné se vrátit, potřebují přístup k elementárním věcem, jako je škola pro děti, možnost práce a přístup k zdravotní péči to je něco, co mohou ostatní země, včetně Evropské unie, podpořit finančně. Světový humanitární summit musí přinést jasný závazek k navýšení humanitární pomoci a k pomoci uprchlíkům blízko jejich domovů. Další problém jsou sliby některých zemí pomáhat během krize, které ale potom nejsou naplněny. Podívejme se například, jak to bylo s Haiti a Nepálem po zemětřeseních. Pak tu máme také uprchlíky uprchlickou krizi. E, slibují se peníze, ale je potřeba ty sliby také dodržovat. Tento první humanitární summit v historii musí přinést výsledky a nesmí se stát zklamáním. Pan Preda, jedna minuta. Ehm, v září 2015 Evropská komise stanovila mezi svými prioritami také humanitární akce a otázka, která se naskýtá, a překvapuje v souvislosti s tímto světovým humanitárním summitem, zda skutečně můžeme přejít ke konkrétním krokům. A Myslím, že tak, jak správně komisař naznačil, měli bychom postupovat odvážně a měli bychom být schopni nabídnout jasné odpovědi, pokud jde o deficit uh, finanční deficit právní a abychom zajistili efektivnost této pomoci. Druhou věc, kterou chci zmínit, eh, humanitární pomoc má také sociální rozměr. Mm, a v této souvislosti, jak řekl kolega eh, Koral, mm, právě humanitární pomoc by neměla být náhradou pomoci v krizi. Uvědomme si, že je potřeba eh, také vyhnout se jakési stigmatizaci či autostigmatizaci Evropy, eh, protože v Evropě jsou nejvýznamnější dárci. Děkuji, pan Lic, jedna minuta. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Vážená paní předsedající, vážený pane komisaři, tento světový summit humanitární pomoci musí dát jasné znamení. Žijeme ve světě, kde 250 milionů lidí je postiženo humanitárními krizemi. Celkem 60 milionů lidí eh, bylo kvůli válkám, konfliktům a katastrofám vyhnáno ze svých domovů. A polovina z toho, z těchto uprchlíků jsou děti. Evropská unie a členské státy prokáží skutečnou solidaritu a zodpovědnost pouze, pokud na tomto summitu půjdou dobrým příkladem a dostojí svým finančním závazkům. Dobrým příkladem eh, možnosti udělat něco jiného je tzv. iniciativa Eduka eh, mé frakce, podle níž v budoucnu se má eh, vydávat ne 2%, ale 4% humanitární pomoci na vzdělání. Komise hodlá v příštím návrhu rozpočtu tento požadavek už zohlednit, za což jí děkuji. Jakožto zpravodaj výboru pro rozpočet 2016 jsem se zasadil o to, aby 26, o 26 milionů euro více bylo vydáno na vzdělání v uprchlických táborech. E, všechny státy na světovém summitu by měly se také e, inspirovat iniciativou Eduka. Děkuji, pán Kovačev, jedna minuta. Merci, госпожо председател. Děkuji vám, paní předsedající. Světový humanitární eh, summit chce nastavit udržitelný rámec eh, pomoci. Tuto pomoc potřebují miliony lidí po celém světě a já doufám, že dojde k lepším výsledkům než předchozí eh, fóra. Co se týče programu, Eh, já jako zpravodaj EPP o stanoviska ohledně eh, lidských práv a zpravodaj eh, pro OSN. Chci zdůraznit, že potřebujeme efektivnější spolupráci při narušování teroristických sítí za druhé potřebujeme posilovat interkulturní dialog a potřebujeme přidělovat finanční a lidské zdroje trvalému vzdělávání základním hodnotám, jako je lidská důstojnost, svoboda projevu, rovnost a právní stát, Turecko musí eh, toto dodržovat také jako hostitel summitu a musí na sobě pracovat kvůli milionům lidí na celém světě. Turecko bylo určeno za hostitele summitu. Turecko a eh, Evropa byly eh, zaplaveny uprchlíky a my jsme vámi sejít v Istanbulu, abychom našli konkrétní eh, řešení. Děkuji. Další řečník, pan frunzulice, jedna minuta. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající, dámy a pánové. Já skutečně doufám, že humanitární summit bude skutečným krokem vpřed kde se najdou řešení, která plně eh, vytvoří humanitární systém. Pane komisaři, tady se jedná o úroveň ambicí EU. My jako Evropská unie musíme přijít se skutečnými návrhy nového reálného humanitárního systému ve světě. A to proto, abychom převzali plnou zodpovědnost, abychom využili každé příležitosti k tomu, aby humanitární pomoc byla méně nebezpečná, více efektivní. A abychom těchto cílů dosáhli, potřebujeme společné porozumění mezi jednotlivými aktéry, jako je zodpovědnost, transparentnost, abychom vytvořili takový nový model, podnikatelský model při tomto eh, konání. Děkuji, pan Adaktusan, jedna minuta. Fru talman, Paní předsedající, Světový summit humanitárních otázek v Istanbulu eh, přichází ve velice důležité době. Eh, je zapotřebí, aby účastnické strany se dohodly na tom, jak eh, nejlépe využívat humanitární pomoci. V roce 2016 127 milionů lidí v 35 zemích potřebovali humanitární pomoc. Jezídi a další náboženské skupiny v Iráku a Sýrii Sýrii patří k těm nejohroženějším. Je zapotřebí z významných kroků a není pochyb o tom, že musíme a můžeme dělat více. V tomto kontextu je důležité připomenout, že evropská pomoc musí být jasně svázána s lidskými právy. Jako například pomoc Eritreji, která byla eh, prodloužena na, konci loňského roku bez jakéhokoliv požadavku na demokratické reformy. Tady tady ještě máme co dohánět. Podle mého názoru komise musí i nadále e, klást prioritu na koordinaci evropské pomoci a vždycky e, mít na zřeteli lidská práva. Pan Siva Pereira, jedna minuta. Senhora Presidente, komisario, kolegas. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, vážení kolegové, Svět se v současné době potýká s tolika humanitárními dramaty, nejenom uprchlickou tragédií, ale více než 125 milionů lidí závisí na pomoci. A my bychom měli v současné době Eh, propojovat úsilí a prostředky k tomu, aby nadcházející humanitární summit v Istanbulu nabídnul hmatatelnou odpověď stávajícím problémům. Bohužel přípravné práce eh, nám toto zdaleka nezaručují. A podstatné je zaměřit se také na vedení Evropské unie. Musíme být příkladem ostatním, pokud chceme převzít také vůči úlohu na samitu. Souhlasím s vámi, pane komisaře, musíme posílit humanitární eh, akce a eh, navýšit základ pro eh, humanitární pomoc. Bez toho se neobejdeme. Jedna minuta. Děkuji vám, paní předsedkyně vědkyně historie charitativní a humanitární pomoci je stejně dlouhá jako historie lidstva. Časy se však mění, mění se také okolnosti a i my bychom tedy měli změnit metody, které používáme pro pomoc ostatním. V současné době taková pomoc je očekávána ze strany milionů lidí ve 40 zemích celého světa a 60 e, milionů z nich jsou lidé, kteří jsou vysídleni z důvodu ozbrojeného konfliktu. Potřebujeme nové humanitární právo mezi jinými. A musíme aktualizovat zastaralé a e, neefektivní systémy, které v OSN v současné době fungují. Očekávám, že Světový humanitární summit přispěje k nalezení řešení e, problémům současné doby. Nedostatek financí, nedostatek koordinace mezi agenturami a organizacemi, včetně OSN, a zavedení e, také těch dárců, kteří nejsou ze západu. Pani Ward, humanitární summit eh, chce změřit celosvětový eh, postoj k humanitární pomoci bude tam také Evropská unie u hlavního stolu jako velký dárce. Z, Evrops- z britského pohledu musíme se podívat na naši pozici ve světě. A já jsem přesvědčena, že společně s evropskými partnery můžeme zlepšit eh, tuto agendu. Mezinárodní společenství musí spolupracovat a eh, Evropská unie takto bude, mm, toto bude posilovat. Je to velká zodpovědnost EU, také musí zachovávat své zásady ve všech svých politikách i tehdy, když je pod tlakem. Při poskytování humanitární pomoci e, vále, obětem válečných e, zločinů e, někdy můžeme dojít k určitým dohodám krátkodechým s těmi, kdo se dopouštějí takovýchto Eh, činu. My musíme podporovat naše humanitární a rozvojové cíle. Pan Bogovič uzavře Catch the Eye. Do. E, vsekakor je humanitární vrch eh, ob... Samozřejmě. Humanitární summit přichází ve správnou chvíli, jak jsme slyšeli. Nikdy Tolik lidí nepotřebovalo naši pomoc, nikdy nebylo tolik eh, vysídlenců od druhé světové války. Navazuji na to, co řekla paní ministrině. Potřebujeme vykořenit příčiny těchto konfliktů. Musíme být objektivní, vést politiku eh, vedenou lidským pohledem a mírovým způsobem a nikoli dalším rozdělováním světa. Právě proto Evropská unie musí ukázat světu své hodnoty a musíme eh, umožnit lidem, aby žili důstojně. Musíme pomáhat lidem v Africe, Asii, na Blízkém východě. To pomůže konec konců i Evropě, protože právě tam směřují uprchlíci. Paní Gomeš. Evropská unie je hlavním dárcem pro humanitární pomoc a na tomto humanitárním summitu eh, však zaznamenáváme velmi smutné číslo. Nebyli jsme schopni správně reagovat na nejhorší humanitární krizi od druhé světové války, která vychází z válek Syrii, Iraku, Libie a způsobuje utrpení v zemích Afriky, Azie a porušování e, evropských smluv a e, ustanovení OSN a také základních e, práv v této souvislosti je naprosto odsouzení hodná a Eh, na řadě míst v Řecku jsou uprchlíci zadržováni eh, a jsou předměty útoků. To se týká mužů, žen i dětí a Mini se považuje za hříšné město. To je neudržitelné. Co Evropská unie dělá, eh, aby toto se neopakovalo? Je to další příklad pokrytectví, když se neustále trvá na úsporných opatřeních a podobně. Eh, eh, musíme být schopni předcházet konfliktům a musíme zastavit tyto režimy. Děkuji, pan Marias. Jedna minuta paní předsedající. Je poněkud e, rozpor, že první světový humanitární summit se koná v Istanbulu, kde na 1. května byly potlačeny demonstrace. Turecku eh, jsou utlačována lidská práva. Na tomto samitu by Evropská unie měla eh, jasně zareagovat na utrpení Syřanů v humanitární krizi, která se přenáší do Evropy, eh, do Řecka. A to bude pokračovat, dokud islámský stát bude pokračovat ve svých zločinných aktivitách. Humanitární krize ale nepůsobí utrpení pouze uprchlíkům, ale také řekům. My jsme čím dál chudší a nemůžeme přijímat další uprchlíky. Je z toho problém a bohatší země Evropy by nám měly pomoci tento problém řešit. az a tény hogy napjainkra példátlanul megnőtt az. Pan Je velký počet osob, které jsou obětí e, neštěstí e, přírodními katastrofami i lidskou silou způsobených neštěstí. A toto ospravedlně zorganizování takovéhoto samitu. Je překvapivé, kolik lidí potřebuje humanitární pomoc a ukazuje to, že lid, listové rozděleno na dvě části. Jedni, kteří potřebují pomoc a druzí, kteří mohou poskytnout pomoc. My jsme největším dárcem, ale vzhledem k rozměrům problému potřebujeme víc. Ehm, potřebujeme Eh, jednat společně, protože nemůžeme sami čelit eh, následkům ozbrojených konfliktů a eh, oteplování a dalších přírodních katastrof. Stojí před námi nové výzvy. Paní Kienge. Děkuji vám, paní předsedající. Dnes vidíme, že dochází k největšímu přesidlování mužů, žen a dětí po druhé světové válce. 250 milionů osob se je, je na pohybu e, po světě a vidíme skutečnou planetární humanitární krizi. Lidé prchají před válkami, konflikty, chudobou, e, klimatickými změnami. Takže tento summit je vítaný. Můžeme e, na něm přednést důležité otázky jak využívat humanitární pomoc, jak využívat humanitární rozvoje politiky, středně a dlouhodobé, tak, aby se zasáhlo proti příčinám eh, těchto velkých přesunů eh, lidí. Je zapotřebí vytvořit humanitární koridory, aby už nedocházelo k tomu, co se děje do posud, například v Libanonu, Sýrii, ale i na evropské půdě. Musíme opustit eh, onu politiku hašení a hledat konkrétní dlouhodobá řešení. Děkuji, tímto bylo ukončeno. Catch the Eye následuje za komisi pan Stylianides. Mikrofon, prosím. Nejprve eh, bych chtěl poděkovat za tuto velice konstruktivní a plodnou diskuzi. Vždycky si velice vážím názorů a postojů Evropského parlamentu, což zejména platí eh, teď, kdy se chystáme na takovouto eh, unikátní událost, jako je Světový humanitární summit. Proto jsem trval na navýšení počtu zástupců Evropského parlamentu na této události. Já a mé služby jsme se vynasnažili o to, aby váš parlament měl silné zastoupení na samitu a mohu vám dnes s potěšením oznámit, že jsme zajistili dvě další místa eh, pro delegaci Evropského parlamentu. Naše priority jsou společné. Více efektivity, lepší účinnost humanitárního systému, respektování mezinárodního humanitárního práva a samozřejmě mezinárodních humanitárních principů. Více podpory na vzdělání a mnoho dalšího. Proto velice úzce spolupracujeme, neboť jsme na stejné lodi. Tento summit bude dokončením série událostí, jako byl summit STG s agendou do roku 2030, Shendai, Edis, Abeba a COP21. To byly události, které poskytly vizi do budoucna. Jejich výsledkem je pevný rámec pro budoucnost. Skutečný pokrok ale může nastat pouze, pokud teď se budeme věnovat těm nejchudším a nejzranitelnějším a budeme jim pomáhat. To je posláním eh, Světového humanitárního samitu. Doufám, že až za 20-30 let se budeme ohlížet do historie, budeme moci říci, že tato událost byla milníkem. Během dlouhých konzultací s členy eh, postižených eh, komunit, eh, světovými státníky, akademiky i soukromým sektorem. Byly to tisíce lidí z celého světa, a vznikl tak nový způsob, jak diskutovat o jednom z nejhorších problémů, kterým čelíme na globální scéně. Byla tak vytvořena dynamika, která přinese systémové změny, která by mohla přinést reakce a obnovu eh, po krizi a naplnění konečného cíle. Do roku 2030 eh, bude méně lidí potřebovat nouzovou asistenci na záchranu života. To je náš společný cíl. Doufám, že Rada přijme eh, druhou sadu závěrů ohledně samitu a dopracuje se eh, k silné pozici, což, která, která pro nás bude eh, vodítkem při dosaž, dosažení závěru summitu. E, já spoléhám na vaši neutuchající podporu a spolupráci i během následných kroků, abychom ukázali svou vůdčí roli a abychom naplnili své závazky. Děkuji vám za spolupráci. Děkuji vám, pane komisaři. Tímto jste uzavřel e, váš projev. Není paní ministrně Nils za radu. Děkuji mnohokrát paní předsedající celosvětový humanitární summit. Není koncem, ale začátkem určitým způsobem pro globální společenství, aby znovu nastalo mm, humanitární pomoc, jak řekl generální tajemník OSN několikrát. A my doufáme, že mm, přijde mnoho, mnoho e, významných závazků na všech úrovních a proto musíme zajistit, aby ten summit nebyl vnímán jako událost dominovaná západními státy. A je tedy e, tímto způsobem také koordinován ze strany mnoha států mimo EU, zejména tedy státy mimo EU. A souhlasím, pane Guerrero, od prvního dne po samitu budeme muset prokázat, že to myslíme seriózně, a my jako předsednictví rady jsme na to připraveni a můžete spolehnout naši spolupráci v následujících týdnech a děkuji také komisi. Děkuji vám mnohokrát. Tímto je uzavřena rozprava k tomuto tématu.